chci zahájit eh, naše zasedání, které bylo přerušeno 17. února. Zápis z předchozího jednání je vám k dispozici. Máte k tomu někdo nějaké poznámky? Nikdo nic, takže v tom případě považujeme tento zápis za schválený. Dále vás chci informovat eh, o třech záležitostech. Eh, Jednak chci uvést, že Písemné prohlášení 89-2010 bylo podepsáno řadou poslancům a tudíž je to považováno za text, který schválil Evropský parlament. Jedná se o prohlášení týkající se jednostraného zavedení vízového režimu Kanadou, pokud jde o české občany. Evropský parlament očekává,